Zahajuji dnešní zasedání. Dámy a pánové, prosím vás, ehm, posaďte se. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich von mir gestört fühlen, dann sagen Sie... Dámy a pánové, pokud vás ruším, tak mi dejte vědět. Jinak bych vás požádal, abyste se prosím posadili. Děkuji. Podle článku 7, ehm, co se týče ehm, kodexu poslance Evropského parlamentu eh, ohledně finančních zájmů, jsem 15. července 2014 pět členů poradního výboru eh, jmen